bod pořadu jednání, což je ochrana oznamovatelů, prohlášení Rady a komise. A za radu nové slovenské předsednictví pan Korčok. Pane paní místopředsedkyně komise, uh, vážené poslankyně, vážení poslanci, uh, nejprve dovolte, abych řekl, že to je poprvé, co se uh, tady mohu takto k vám postavit a vyslovit se od chvíle, kdy moje země, Slovenská republika, se ujala předsednictví Eh, Evropské unie. My v Radě jsme eh, připraveni velice těsně spolupracovat eh, s Evropským parlamentem. Máme jasně definované priority a spoleháme na vás, že spějeme k hmatatelným výsledkům. To je náš hlavní cíl. Pane předsedo, děkuji za to, že máme možnost dnes diskutovat o tématu ochrany oznamovatelů nedávných letech, v nedávné době eh, řada případů eh, tohoto typu eh, vlastně vzbudili diskuzi kolem tohoto tématu. Jde o ochranu veřejného zájmu. Tam hrají oznamovatele zásadní roli při odhalování věcí, které jsou nebezpečné pro společnost. Je zásadní, aby mohli eh, uvědomit eh, o tom, co zjistili, aniž by dávali v sázku eh, svou práci, reputaci či dokonce život. Ochrana oznamovatelů je v současné době tématem několika mezinárodních eh, právních nástrojů. Například je tady dokument OECD z roku 2012, zároveň eh, Rada Evropy eh, z roku 1214 ve svém doporučení doporučuje členským státům, aby vytvořili soubor zásad pro ochranu oznamovatelů. V naší práci na úrovni Evropské unie existuje e, několik právních nástrojů, která obsahují ustanovení o e, oznamovatelích, například oznamovatele a zdroje e, informací pro novináře. To se diskutovalo v loňském roce. Tady jde o oznamování situací které ze své podstaty byly eh, situacemi ohrožujícími veřejný zájem. A stejně tak jsou eh, otázky kolem oznamovatelů eh, začleněny do několika směrnic i o finančních službách. A také v důsledku doporučení Rady Evropy, o kterém jsem se zmínil, řada právních předpisů v členských státech již obsahuje ochranu oznamovatelů. Bylo by eh, samozřejmě na komisi, aby se zabývala možností eh, eh, globálního nástroje a proto by bylo dobré mít jasný právní rámec pro ochranu oznamovatelů na úrovni Unie. Čekám na vstupy z dalších institucí. Rada se k tomu ještě nevyslovila, ale hovořila obecněji o e, politikách integrity v institucích a e, podnicích. V rámci svých možností a pravomocí je Rada připravena e, zabývat se případnými návrhy Evropské komise ohledně opatření, která komise navrhne a včera e, bylo přijato velmi důležité sdělení o posílení opatření e, e, proti vyhýbání se daní, zdaňování a to také zahrnuje oznamovatele a komise se bude také zabývat Eh, možnostmi horizontální eh, aktivit a dalších aktivit v této oblasti. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, panu Korčakovi. Děkuji, panu Korčakovi. A za komisu eh, pan místo předseda Katajnen. Máte slovo. Dostavil jsem se abych s vámi probral otázku ochrany whistleblowerů, a to po diskusi, která se zde odehrála před čtyřmi měsíci. Ochra, e, tito lidé, kteří oznamují e, nekalé praktiky, jsou zcela nezbytným pilířem boje s e, neduhy v velkých organizacích. Jedná se o špatné řízení, nepravidelnosti, podvody, včetně trestných činů. Proto komise rozhodně podporuje záměr whistleblowery chránit. Komise už přijala kroky k ochraně whistleblowerů eh, v odvětvovém smyslu u legislativy a rovněž má i guidelines, které přijala 6. prosince v roce 2012. Například členské státy mají za úkol mít účinné a spolehlivé mechanismy, které budou mm, vybízet k nahlašování eh, příslušným ústavům, útvarům a orgánům jakékoliv nežádoucí jevy na pracovišti. A zároveň musí být určité postupy pro zaměstnance a osoby ve srovnatelných eh, Eh, funkcích, eh, kterými se mohou řídit. Podobné požadavky se týkají i právních kanceláří a ostatních eh, oblastí unijního práva, například tržní poměry. Jedná se i o obchodní záležitosti. Nedávné úniky informací, jako například Panama Papers, zdůraznili význam toho, jak právě investigativní žurnalismus či daňové úřady může eh, takováto aktivita whistleblowery zajímat. A komise eh, vydala eh, dokument, v němž hovoří o prioritách při boji například s daňovými úniky a daňovými podvody a nekalými aktivitami a rovněž prosazování správné daňové politiky globálně. Zároveň hovoříme o výměně e, doporučených postupů a ochraně na národní úrovni, ochraně whistleblowerů e, e, v rámci celé EU. A nyní bych vás chtěl upozornit na veřejné konsultace, které zavedla Evropská unie, komise. Eh, je to taková příprava na druhé každoroční kolokvium o základních práv, které by se mělo konat 17. a 18. listopadu 2016. Tyto konzultace jsou otevřené do poloviny července a hodlají dát dohromady eh, jaksi názory celé řady zúčastněných stran a, a také zajistit informace z novinářských zdrojů, včetně tedy i oznamovatelů. A samozřejmě, že tato vaše aktivita v Evropském parlamentu přispívá ke všem těmto činnostem. Abych to shrnul, již bylo na evropské úrovni učiněno mnohé, abychom posílili ochranu oznamovatelů. Potřebujeme opatrně zhodnotit tedy rozsah e, té horizontální i odvětvové aktivity Eh, kterou ještě možné vykonat. A nyní si rád vyslechnu také vaše názory na toto téma. Komise je samozřejmě otevřená těmto názorům. Děkuji panu komisaři. A nyní si vyslechneme zástupce jednotlivých politických stran. V první řadě za EPP paní Pitera na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Hovoříme um, o článku 33 týkající se ochrany oznamovatelů, ale toto apeluje na členské státy, aby si vytvořili právní systémy ochrany těchto oznamovatelů, zejména lidí, kteří nahlašují případy korupce. I když už máme článek 9 eh, úmluvy Rady Evropy, kde je se stanovena povinnost ochraňovat oznamovatele, takže obě tyto úmluvy poukazují na to, že lidé, kteří konají v dobré vůli, by měli být ochraňováni oznamování by mělo být eh, ochraňováno, protože tito lidé eh, se v podstatě nacházejí tak nějak v Eh, na prvním místě a mohli by tedy nést eh, na sobě to, eh, řekněme, břímně následku. Takže je zapotřebí dohlížet na nesrovnalosti a rozšířit tedy i ty nezbytné záruky po celé EU, ale to pouze pokud ta oznamovatelská aktivita je konána v dobré víře ve prospěch veřejného zájmu. V červenci 2011 Evropský soud pro lidská práva stanovil, že členské státy by měly ochraňovat oznamovatele pouze tehdy, pokud ta informace, kterou poskytli, byla ve veřejném zájmu. V listopadu 2012 ten samý soud stanovil, že vlády by neměly omezovat ani snižovat Eh, jak si eh, neměli eh, nebrat v potaz informace od těchto lidí, pokud je to vždy ve veřejném zájmu. Takže dobrý systém ochrany je naprosto zásadní, pokud si přejeme odstranit korupci z našeho veřejného života. Děkuji, paní Regner. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři Katajnene, já nechci chodit kolem horké kaše, ale hned vám dát na cestu to, co je pro nás velmi důležité. Potřebujeme horizontální směrnici, obecnou směrnici, která obecně mm, bude oznamovatele chránit nejenom odvětvově. Je to otázka politické vůle, nikoli právního základu. My jsme se na to podívali, existuje právní základ, to znamená, že pokud je komise připravena jít dále, než kam zašla nyní, je to absolutně možné. A tudíž eh, eh, beru eh, uvozující poznámky předsednictví rady tady jako pozitivní znamení, že zde můžeme a musíme něco učinit. My jsme eh, tuto debatu stanovili správně, pokud jde o čas. Pro nás sociální demokratie je nesporně důležité, že to probíhá právě dnes, protože když se podíváme na výrok eh, posledního týdne eh, vůči dvěma Lucemburčanům, je to skutečně skandální a ostudné pro Evropu. Lidé jako Del kteří jednají ve veřejném zájmu, zájmu by měli být oslavováni. A eh, my eh, jsme eh, v Evropském parlamentu Del Turovi dokonce udělili cenu za lidská práva na rok 2015 a nyní je Del Tur odsouzen. To znamená, že něco se tady nepovedlo. Je to chyba v systému a proto musíme tuto chybu odstranit. Potřebujeme, opakují, horizontální směrnici a nikoli pouze odvětvovou, protože jinak bychom abychom naši práci eh, pro Evropský parlament, eh, pokud jde například o LuxLeaks, eh, pokud jde o to odhalovat, co vše je ještě skryto v souvislosti s Panama Papers, bychom nemohli sázet na tuto pomoc, kterou nám skýtají tito oznamovatelé a protože je, proto je na radě komise a jsem si jistá, že parlament ji plně podpoří. Děkuji paní Makovej. Uh, Děkuji. Určitě chceme vědět, co se děje v evropských institucích, eh, v národních institucích, eh, co tam probíhá ilegálního nebo nezákonného. A proto potřebujeme eh, odvážné lidi, lidi se svědomím a důstojností, kteří pracují v těchto evropských i národních orgánech a e, kteří e, budou odhalovat nepravosti, které se tam páchají. Nejsou e, to zrádci, jsou to lidé, kteří hájí veřejný zájem, aby zabránili krádežím, korupci a tak dále, tedy všemu, co se může stát v evropských národních orgánech anebo také v soukromých společnostech. My je musíme chránit a zatím nemáme adekvátní podmínky na to. Eh, jejich jména by nikdy neměla být eh, odhalena, protože v těchto případech by přišli o eh, svou práci. Jako poslankyně používám stále ještě osoby z evropských institucí, které mm, mi poskytují informace i dokumenty, co se děje nezákonného v těchto institucích a my je musíme chránit. Děkuji, paní Pagazaur Tundu. Děkuji, pane předsedo když slyším, že se tu hovoří o směrnicích, nařízeních, o tomto všem, vzhledem k tomuto tématu, tak mi to připadá, že jsem jako Alice v říši divu a tady proháním nějakého bílého zajíčka. Je to takové neuvěřitelné, protože oni jsou vždycky o krok před námi. Uh, ta směrnice z roku 2014 týkající se transparentnosti také vůči zemím jako Monako, Švýcarsko se k tomu připojili, ale Panama ne. Objevili jsme pak tyto nešvary až díky právě anonymnímu oznamovateli. A ty osoby, které jaksi se odhodlaly toto oznámit, tak trpěly závažnými následky a proto naše skupina navrhuje, aby komise předložila právě text na ochranu oznamovatelů a aby tak učinila prostřednictvím horizontálního evropského rámce, protože v opačném případě nebudeme plnit naši zodpovědnost. A nyní už víme, co dělat. My si myslíme, že oznamovatelé hrají zásadní roli ve prospěch naší demokracie obecného zájmu. LuxLeaks nebo Panama Papers prokazují, že ty naše demokratické systémy nemají nezbytné právní nástroje na ochranu těchto lidí. A my bychom je měli ochraňovat. A navíc eh, jsme se hodně ponaučili z každé z těchto odhalených realit. Dnes už to zaznělo, eh, že eh, právě e, tito oznamovatele byli odsouzeni na dva měsíce a také e, finanční e, sankci, pokutu. Takže beztrestnost, to je to nejhorší, co bychom tu mohli jaksi neustále tak nějak tolerovat. Děkuji, pan Demas. Vážený pane předsedo, eh, naše eh, skupina zažádala diskuzi eh, k tomuto a tak, aby Rafael Rey byl odsouzen, tak jde o to, aby se veřejnost informovala o LuxLeaks. Ehm, toto bylo v zodpovědnosti současného předsedy komise Žana Claude Junckera. Ehm, auditoři z, PVC, z PVC eh, měli k dispozici oficiální dokument lucemburského státu. Apple a Google eh, často platí méně než 1% daní ze svých zisků a my přicházíme ročně až o 1 miliard euro eh, tím, že dochází daňovým únikům, podvodům. To jsou peníze, které chybí nemocnicím a školám. Antoine proto mm, má méně morální zodpovědnosti než mnohé firmy schránkové letu, ale tady legálně legálním a nelegálním způsobem odhalil krádeže daňové a úniky. Podle mého názoru by lidé, kteří nahlásí trestný čin, by neměli být trestáni, ale mm, naopak pachatelé by měli být zatčeni. Byl jsem svědkem spolu s, my, s kolegou Sven Goldem, když byl tu tu, před soudem, byl jsem na to hrdý. Antoine dostal cenu občanskou za občanů. A ovšem, co potřebují hrdinové, nejsou žádná vřelá slova. Hrdinové potřebují ochranu ochranu. Pan Juncker mi e, řekl, mluvil o tom, že ochrana oznamovatelů na úrovni Evropské unie je nezbytná ale od té doby se nestalo nic. Máme tady konzervativní sociální demokraty a liberály, které jsme požádali, aby byla odsouhlasena směrnice k ochraně, k ochraně, aby nebyla odsouhlasena ještě předtím, než bude odsouhlasena ochrana oznamovatelů, kteří slouží veřejným, eh, veřejnosti. Eh, bohužel náš hlas nebyl vyslyšen a proto rozsudek proti eh, Antonovi nás nepřekvapil. Můj kolega bude spoluspravodajem v otázce ochrany oznamovatelů na základě článku 325 lépe řečeno o ochranu finančních eh, zájmů Evropy. Tato bude předloženo a chci vás vyzvat, abyste podpořili práci Denise. Komise musí podobným způsobem splnit sliby, všechno ostatní by bylo ostudné a mm, mám eh, radost z toho, že tady byl vyjádřen společný zájem v tom, že bychom měli ochraňovat eh, oznamovatele. Děkuji. Děkuji, pan Durán. Děkuji, pane předsedo. A také já chci poděkovat eh, komisaři Katajnenovi za to, že poukázal na to, jak je nezbytné právě ochraňovat tyto oznamovatele. A nyní musíme tedy něco dělat. Žijeme v takovém zvláštním světě, ve světě, kde lidé, kteří poukazují na podvody, jsou pro následování spravedlnosti. A pak autoři těchto podvodů na které bylo eh, podáno, podáno toto oznámení, tak si žijí dále beztrestně. Novináři pak informují občany, ale jak si jim není věnována dostatečná pozornost. Takže jak můžeme pak chápat například otázku svobody tisku? a jak se neochraňují lidé, kteří ochraňují obecné zájmy. Měli by být ochraňováni, protože oni jsou vlastně takovými ochránci obecných zájmů a demokracie, otevřené demokracie a transparentnosti. Ať je to z důvodu zdraví, životního prostředí, fiskálních důvodů či korupce, my potřebujeme tyto informace. Musíme ochraňovat tyto lidi a ne vidět, jak je pronásledují a dokonce i zadržují. Pane komisaři, komise by měla respektovat žádost Evropského parlamentu a dohlížet na to, aby byl předložen tento text co nejdříve. Aby ta iniciativa aby se zrodila opravdová iniciativa. Přejeme si opravdu průřezový text na evropské úrovni, aby se ochraňovali lidé, kteří poukazují ve věci obecného zájmu. Paní Ferrara, děkuji. Děkuji. Narůstající fenomény korupce se objevují čím dál častěji. Eh, mezi nejrůznějšími nadnárodními podniky nebo konzultantskými agenturami za účelem vlastně daňových úniků. Jsou tu nejrůznější případy na hranici to i veškeré legálnosti a to všechno poškozuje třeba i Eh, hospodářské prostředí, či životní prostředí, takže je zapotřebí proti tomu něco dělat a to prostřednictvím všech možných dostupných kroků. Státní orgány osamoceny nedokážou nic moc eh, dělat, takže je zapotřebí podpořit spolupráci občanů, aby se poukazovalo na, ta nespráv, na ty nesprávné druhy chování, na nelegální kroky o kterých vědí. Takže je opravdu naléhavé, aby Evropská unie měla určitou normativu, která bude ochraňovat tyto oznamovatele. A to odsuzování zdrojů nebo členů, kteří poukázali na LuxLeaks, tak ukazují, že nemůžeme ztrácet čas. Jak se zdá, pan Precel není přítomen. Takže nyní paní Le Grip. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, tady se hlásím ve funkci zpravodajky ke směrnici o ochraně profesních poznatků a to je něco, co bylo 14. dubna s velkou většinou schváleno. A poprvé se tady evropské instituce a Evropský parlament, který je, byl tady takovým průkopníkem, jsou tedy v situaci, kdy oficiálně evropský právní text je uznán a sice v tomto textu se uznává to, že musí být chráněni ti, kteří někdy eh, na úkor svého vlastního profesního života, na úkor svého osobního života jsou nuceni nahlásit nějakou chybu nebo nějakou nelegální aktivitu. To je přesně to, co teď eh, je zakotveno v evropském eh, právu, mm, třeba nějaká chyba nebo skutek, který by měl být odsouzen, nebo jde o ilegální aktivity. To jsou ony pojmy. A to jsme eh, v podstatě vtesali v kámen, že tyto lidé musí být ochráněni. Aféra před několika lety v mé zemi tady existovala, pak jsme měli LuxLeaks a potom Panama Papers a tento skandál ještě je na samém počátku. Všechny tyto skandály vždy znovu ukazují, jak důležité jsou oznamovatele, když jde o to e, odhalovat e, takovéto ilegální praktiky, praktiky, kterými někteří porušují zákony e, a také mm, ducha právní textu samotných, porušují naše základní práva. Před pár dny eh, tady byl jeden lucemburský eh, soudce, který eh, odsoudil dva oznamovatele a mm, on velmi striktně aplikoval lucemburské právo. Já patřím k těm, kteří jsou přesvědčeni o tom, stejně jako někteří mý kolegové zde, že pokud by směrnice byla eh, eh, implementována jinak, tak by v Lucemburku to probíhalo jinak. Takové skandály nesnají žádné hranice. Ochrana oznamovatelů je něco, co musíme zaručit. A toto musí být upraveno na evropské úrovni. Musí tady být zvolen globální přístup, který je velmi důležitý. Děkuji. Děkuji, pan Koferati. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, slyšel jste to chceme eh, mít horizontální směrnici, abychom eh, chránili odvážné lidi, kteří vykonávají svou profesi s velkou odpovědností a při vědomí eh, své profesionality. Jsou to osoby, které vyčnívají nad ostatními a tomu tak dosud bylo. Nutno říci, že bez práce těchto oznamovatelů by e, evropské instituce nemohly ani diskutovat s touto vášní a odhodlaností protože bychom tyto informace o daňové situaci vůbec neměli. A to e, děčíme jednání několika e, odvážných e, lidí a nebo zaměstnanců nadnárodních firm. A to samozřejmě podkopává věrohodnost institucí. Jestliže odpovědní nebudou potrestání, a proto musíme tyto oznamovatele chránit a proto požadujeme od komise akci a um, nesmíme um, předtím uhýbat. V zájmu společenství um, musí být tyto osoby chráněny. E, jsou to osoby, které ukázaly, jak je důležitý tento cíl. Z tohoto důvodu musíme nalézt řešení, které ochrání tyto osoby a to co nejrychleji. Yes, Děkuji, pan Zambacky. Uvažujeme kolegy, uvažujeme gospožu komisar, uvažujeme... Vážení kolegové, vážený pane předsedo, pane komisaři, v návrhu eh, normy o obchodních tajemstvích eh, jsme pojali definici informace velmi široce. Eh, komise nehodlá zveřejňovat žádné informace, které nebo o nichž se domnívá, že jsou důvěrné, musíme stanovit kritéria, abychom hájili, respektive chránili zdroje, jinak nebudeme mít právní jistotu eh, nebo eh, jasno abychom také musíme mít specifické pojistky pro veřejnou bezpečnost a trestně právní řízení. Oznamovatele by neměli být považováni za pachatele. Ten návrh je velmi komplikovaný a já věřím, že bude zajímavé sledovat další vývoj. Děkuji. Děkuji, pan Urbán. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Panama Papers zveřejnili nebo zdůraznili, jak je důležitá role oznamovatelů, když poukazují na případy korupce, praní špinavých peněz a daňových úniků. Díky nim parlamentní výbor zahájil jednání o Panama Papers a já jsem členem tohoto výboru. Nicméně zdá se, že to, co znepokuje evropské orgány, není rozsah toho zveřejněného finančního skandálu, ale ta zveřejněná jména. A proto tato sněmovna navrhla směrnici o obchodním tajemství, ale toto je skandální, aby ti oznamovatele z LuxLeaks a z dalších případů byli odsouzeni, zatímco ti skorumpovaní nebyli vůbec souzani. Toto v demokracii, to je naprosto neúnosné. Měli by se obhajovat právo na informování. Tito oznamovatelé vlastně riskují svůj život a naším, naší povinností je je ochraňovat. Děkuji. Paní Reda. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Díky lidem jako Antoine eh, Del Tour a anonymním oznamovatelům eh, Panama Papers eh, máme tuto debatu a věřím, že parlament je proto tak jednotný ve své výzvě k ochraně těchto oznamovatelů v Evropě. A i když tito oznamovatele odhalili případy daňových úniků, je jasné, že to není to jediné. A oni nejsou jediní. To znamená, nutnost je chránit přesahuje rámec rámec daňových eh, deliktů. Je to oblast celého práva a eh, právo nemůže eh, fungovat dobře bez nich, ať už je to ehm, cokoliv. Kvalita naší demokracie na tom záleží a jde o to, jak nyní naložíme s těmi, kteří mluví ehm, jménem veřejného zájmu. My musíme prezentovat legislativu o jejich ochraně. Parlament Parlament potom volá již měsíce a Rada je nyní připravena to zvážit. Jsem ráda, že to komise pre- prezentuje a že zvažuje také kontrolu, monitoring, ale to nestačí. Po mm, případu e, e, oznamovatelů LuxLeaks nepotřebujeme další důkazy toho, že potřebujeme evropskou legislativu. Takže hodla e, komise do příští, do pracovního programu na příští rok zařadit podpořit také návrh legislativy o ochraně eh, oznamovatelů. Děkuji, pan Vali. Děkuji, pane předsedo. To, co se stalo minulý týden, mě velmi zasáhlo a to dva eh, lidé, kteří prokázali, že jsou eh, připraveni odhalit, respektive pranířovat skandální praktiky Eh, LuxLeaks byli odsouzeni Deltour na 12 eh, měsíců odnětí svobody Deltur Eh, na 9. My máme předsedu komise, který 20 let ve své zemi v Lucembursku přispíval eh, k tomu svou politiku. A tak se tážeme, kde zůstala spravedlnost. Spravedlnost ehm, pro občany Evropy v této chvíli, když eh, instituce zůstávají nečinné a dokonce předkládají text na ochranu těch druhých, té druhé strany. Jsme zklamáni. Pan předseda Juncker to praktikoval 20 let. Deltour, Ali a Assange jsou eh, hrdinové, nesmějí být odsouzeni. Budou-li odsouzeni, občané nebudou už v Unii věřit. My ale věříme v jinou Unii. Děkuji. Děkuji, zdá se, že pan Majer není přítomen, takže nyní má slovo paní Ulskok. Eh, Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat komisi a také předsednictví za to, že tak rychle reagovali na žádost sociálně demokratické skupiny, aby se mohla provést tato debata ohledně oznamovatelů což je velice důležitá debata. My tu hovoříme o lidech, kteří mají občanskou odvahu a reagují, aby poukázali na případy korupce, trestných činů, eh, špatného chování. A tito lidé, tyto bychom měli ctít, oceňovat je a ne je trestat. Tito lidé si zaslouží právní ochranu. Ve zprávě, kterou jsme dnes odhlasovali, jsme žádali Evropskou komisi, aby co nejdříve navrhla právní legislativní rámec, který by zajistil rozsáhlou ochranu oznamovatelů jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru. Zareagovali rychle a já doufám, že i v této sněmovně obdržíme více návrhů na to téma a my s velkým zájmem čekáme na konkrétní výsledek těch skandalů, ke kterým došlo. My všichni jsme říkali, že musíme něco udělat, aby se tyto problémy vyřešily. Děkuji, pan Gigol. Pane Katajnen, já se obracím přímo na vás. Známe se z práce mm, v, v, v hospodářské měnové unii a musím říct, že teď po páté dnes už jsme se usnesli na tom, že konečně vytvoříme evropský rámec pro ochranu oznamovatelů. Vy jste napříč všemi praxemi to slyšel, bez ohledu na to, jaké je to politické zabarvení. Všichni si přejí, aby Evropská komise tady zvolila horizontální právní eh, rámec, který bude navržen rada. Řekla, že je připravena si to vyslechnout. To je pozitivní signál, který vyslala. Já bych od vás mm, prostě chtěl eh, vědět toto, kdy eh, ukážete, že eh, Evropská unie je akceschopná. Kdy prokážete, kdy uděláte to tak, aby byly splněny sliby, které dal pan Juncker. My jsme vás pětkrát vyzvali, kdy konečně přijde návrh. Ehm, ehm, to, co jste řekl ve svém sdělení, není dostačující. Kdy ehm, Mm, eh, přijde, pane Katajnene, návrh? Kdy přijde váš příslip, že občan, protože občané a občanky v Evropě na to eh, čekají a vy nám to dlužíte? Gracias. Senora... Děkuji. Nyní paní Rozier. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. LuxLeaks, Panama Papers a další, asi musíme seznam ještě prodloužit, abychom prokázali, že potřebujeme oznamovatele, abychom také prokázali, že je nutno je chránit. Tento týden byl Antoine Deltour a ale eh, odsouzení. Eh, to, je, to jsou lidé, kteří odhalili jeden z největších skandálů století a dnes jsme hovořili také o závěrech výboru tak k tomuto skandálu, který by nikdy eh, nevypustil pukl eh, bez eh, těchto oznamovatelů. To je precedenční případ a musíme občanům eh, ukázat, že chráníme ty, kteří hájí veřejný zájem je e, e, nutno přece v demokracii chránit svobodu slova a vyjadřování. Tento parlament e, se pustil do rozpravy na toto téma na žádost sociálních demokratů, kteří už několikrát žádali ochranu oznamovatelů. Národní ochrana těchto lidí je odvětvová a heterogenní. Potřebujeme něco většího a sice horizontální text komise se mm, doput mm, bránila a sice eh, právními argumenty, které eh, podle nás neplatí. Potřebujeme základ, právní základ, abychom eh, mohli postupovat multiodvětvově. Žádám po vás, pane komisaři, abychom vybředli ze současného stavu, který není únosný. V Evropském parlamentu my máme tu vůli, kterou vy nemáte. Děkuji. Pan Javor. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vážený pane zástupče rady. Pan komisař Katajnen již hovořil o tom, jak je důležitá spolupráce mezi členskými státy. Já jsem byl minulý týden v Lucembursku na jednom slyšení a tam se zrodila myšlenka na toho, že to, o čem všem jste hovořil vy, pane komisař, to se nestalo náhodou. A důkazem toho je skutečnost, že jednoduše nejsme schopni prozatím chránit oznamovatele v rámci jednotlivých zemí. Nicméně měli bychom konat společně. Už nemáme čas, nesmíme ztrácet další čas. Takže to, čemu došlo v Lucemburku, nás vede k tomu, že musíme opravdu jednat ve prospěch našich občanů a celé společnosti, aby k tomu nedocházelo i nadále, abychom dokázali ochraňovat zájmy občanů, uvědomit si, že je to zapotřebí. Děkuji, pan Kofod. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, zástupci rady. Pozdě před několika málo hodinami hlasoval tento parlament, parlament drtivou většinou pro rozhodující nové kroky na ochranu oznamovatelů, jakým je pan Deltur, ale Peron. A není pochyb o to ani eh, v komisi, ani na radě, že tento parlament nepřistoupí na pronásledování oznamovatelů. Ani eh, nesmí panovat eh, pochyby o tom, co požadujeme po radě a komisi. Zdůrazňují, nechceme zasahovat do kompetence členských zemí. Potom nevolám, ale nesmíme pochybovat o tom, že nyní Evropa selhává v ochraně oznamovatelů, kteří mají odvahu promluvit. Pane komisaři, jako minimum potřebujeme e, e, silný, jasný, koherentní evropský právní rámec na ochranu oznamovatelů. E, musíme zavázat členské státy k minimu standardu, které zajistí, aby skutečně byly objasněny, respektive se vůbec um, um, na veřejnost dostaly skandály typu Panama Papers a LuxLeaks. Tito lidé ale nyní se bojí pro následování, tito oznamovatele, vzhledem k tomu, co se stalo Lucembursku. Musíme zastavit jejich automatické pronásledování a mm, musíme zajistit, aby e, justice měla e, možnosti pronásledovat ty skutečné kriminálníky, ty skutečné pachatele, e, kteří způsobili způsobili eh, tyto skandály a škody, nikoli oznamovatele. A proto žádám, prosím, předložte jasný, koherentní návrh eh, textu na evropské úrovni, protože to potřebujeme nyní a naléhavě. Děkuji vám. Děkuji, Děkuji pan Kester. Vážený pane předsedo, milí kolegové, kolegyně, odsouzení oznamatele Antoa Deltura je porážkou pro Evropskou unii. Něco takového se nesmí opakovat. Není možné, abychom na evropské úrovni eh, v, se postupovali ve šnečím tempu, abychom eh, zabraňovali daňovým únikům Ehm, a zároveň eh, přitom jsou odsuzováni oznamovatele, eh, kteří jednají ve veřejném eh, zájmu a přispívají neocenitelným ehm, dílem k demokracii, protože konečně je to jejich zásluhou, když se veřejnost dozví o tom, že veliké podniky se vymykají z povinnosti a jednají ilegálně, a tak, aby mohli místo toho, aby financovali veřejné zájmy. Potřebujeme nutně v Evropě horizontální ehm, zákonnou úpravu pro ochranu oznamovatelů, Komise eh, v poslední době se pokoušela se eh, skrývat za právní argumenty eh, v tom smyslu, že není zodpovědná. Toto nesmíme dopustit, pane Katajnene, pokud, protože právní základ tady existuje. Vyzývám vás, abyste konečně začal být aktivní. Děkuji, paní Ayala. Děkuji, pane předsedo. Ano, v oblasti letecké dopravy, kde jsem pracovala, se naprosto ochraňují ti, kteří oznamují nejrůznější nehody či nekalé případy. To nazýváme kulturou bezpečnosti a to, co není potřebujeme v Evropě taková kultura bezpečnosti na evropské úrovni, ale musí být horizontální, ne odvětvová, fragmentována, eh, kde eh, jsou oznamovatelé tedy v anonymitě a kde jsou ochraňováni a mají podporu ekonomickou i eh, například psychologickou. Jak jsem tu viděla případy ve prospěch veřejného blaha. U nás to byly případy jako Ana Garrido, Diego Lasgoa, kteří přišli o práci právě z toho, že právě poukazovali na zneužívání či na případy korupce. Ještě bych chtěla vzdát čest těm, kteří mě v hospodářském a sociálním výboru Mojses Bermecho hodně naučil a on byl jakožto úředník právě obětí případu, když poukazoval na korupci ve vlastních evropských institucích. Nám se podařilo, aby pan Visly, pan generální tajemník, Eh, jak si již nepůsobil ve své funkci, ale i tak pro tohoto člověka ta situace následně byla velice složitá. Takže horizontální směrnice by byla opravdu zapotřebí jak pro velké případy, tak pro ty malé. Děkuji a nyní budeme postupovat podle Catch the Eye. Máme tu tři při uh, eh, žádosti. Pan Maria jako první. Děkuji vám, pane předsedo. Oznamovatelé E, nemají potřebnou právní ochranu v Evropě. Bez ohledu e, na e, to, ty odhalené případy byly velmi užitečné. LuxLeaks a celá řada dalších případů jmén organizací a politiků, které eh, vyplavaly na povrch eh, v rámci skandálu Panama Papers. To vše bylo velmi důležité pro nás, abychom pochopili, co se děje a jaká eh, míra daňových úniků vůbec probíhá. Pane Katajnene, Tyto informace ale nebyly efektivně použity, protože problém tkví v tom, že evropské instituce a agentury příliš pomalu tyto případy řeší a kroky, které učinila Evropská eh, komise, eh, jasně nasvědčují tomu, jak jsou eh, instituce pomalé. Je přece ku prospěchu veřejného zájmu, aby tito lidé pokračovali ve své práci a aby byli chráněni. Je potřeba tedy vytvořit velmi silný právní rámec. Děkuji. Děkuji. Tady mluvíme o velkých tématech Panama Papers, LuxLeaks, um, a toto všechno jsou známá témata po celém světě. Já bych eh, chtěl o tom také samozřejmě mluvit, ale zároveň bych chtěl mluvit o tisících oznamovatelích, eh, kteří jsou tam venku a kteří by eh, chtěli, abychom bojovali proti korupci a chtěli by mm, mm, bojovat proti všem těm nelegálním věcem v společnostech a institucích. Takže měli bychom mít minimální standardy pro toto, protože v Evropské unii máme přeshraniční podvody a korupci a také máme přes přeshraniční potřebu eh, takovýchto oznamovatelů, kteří nám eh, eh, odhalí, co se děje. Jeden příklad z Chorvatska. Existoval jeden oznamovatel, byla to žena v Národní ropné společnosti. Ona odhalila negativní věci kolem této společnosti a dostala se do obrovských potíží. Před šesti dny jedna žena odhalila zase, co se dělo s masem, které neodpovídala úplně standardům a přesto se dostalo na trh a také se dostalo hrozných potíží. Děkujeme. Děkuji vám, pane předsedo. Korupce je něco, co v zásadě eh, je spojeno s lidskou povahou. Bohužel eh, to přetrvává ale na všech úrovních eh, orgánů, úřadů, tedy společnostech, úřadech i nadnárodních korporacích. Je to tajemství, že všichni víme, že to existuje a víme, že korupce škodí státu a velmi málo lidí má odvahu tyto konkrétní akty či činy odhalovat a proto proto tito oznamovatele se často stávají eh, terčem eh, msty. A přitom jsou nejenom etičtí a odvážní, jsou vlastně strážci veřejného eh, dobra, proto je musíme chránit. Evropská unie musí mít systém ochrany těchto jednotlivců, kteří odhalují korupci, protože jinak se musíme ptát, proč eh, vůdci v Evropské unii nemají odvahu bojovat proti korupci. Děkuji. Pan Katajnen. Thank you very much for this. Děkuji vám za tuto diskusi. Myslím, že jsme všichni na stejné straně. Ozma, oznamování je e, součástí e, normálního stabilního práva v Evropě. Mělo by tomu tak být, bohužel to ale neplatí ve všech našich členských státech a proto je e, nutné vytvořit pevný právní rámec na ochranu oznamovatelů. Tam, kde jednají ve veřejném zájmu. Bohužel vám nemohu poskytnout přesné datum nebo eh, časový harmonogram, kdy předložíme návrhy, protože my musíme napřed posoudit právní rámec. Může to znít nudně, ale Ochrana oznamovatelů musí vycházet z právního základu. Naše návrhy musíme opřít o právní základ a někdy je to poněkud obtížné, protože musíme vzít v potaz, jaké jsou příslušnosti Evropské unie a jaké jsou příslušnosti národních eh, států. Plně eh, chápu eh, vaše volání po harmonizovaném právním rámci za tímto účelem, protože je to, jak jsem již uvedl, součástí normálního právního právního státu v demokracii. Ale e, realita není až tak e, neutěšená, jak si někdo myslí, ale stále ještě je co zlepšovat. E, komise tedy posuzuje zdali existuje k dispozici ve smlouvách tedy právní rámec, abychom postupovali horizontálně. To musíme napřed zjistit, nemáme v tomto ohledu jistotu. Ustanovení o oznamovatelích se vyskytují například v ustanoveních o e, kolektivních investicích, marketingu, obchodních tajemstvích a dalších oblastech a to nutně neznamená, že Evropská unie má obecnou příslušnost k legislativnímu procesu v tomto ohledu, ale musíme to napřed prověřit. A mnohokrát vám děkuji za vaše vyjádření, vaše přání a za vaši silnou vůli. Určitě v tom budeme pokračovat. Děkuji, pane komisaři. A nyní za radu má slovo pan Korčok. Thank you, Mr. President. Uh, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat za diskusi. Myslím, že nám jasně ukázala otázku oznamovatelů a jejich ochrany a myslím si, že je zřejmé ještě více v kontextu nedávných událostí a případů. Mnozí z vás na to poukázali. Za druhé, myslím si, že je důležité, nezapomenu na to, co říkal místo předseda Katajnen, a sice to, že komise posuzuje možnou právní základnu eh, pro horizontální legislativu a eh, pro tuto velmi důležitou otázku a eh, chtěl bych ukončit tím, čím jsem začal ve svém úvodním projevu. Komise by měla eh, přijít v rámci svých eh, kompetencí s správnou iniciativou, který tady existuje právní eh, základna a příslušný legislativní návrh by měl být předložen mm, a rada pak bude připravena se tímto zabývám, ale znovu chci říct, že tato diskuse byla velice důležitá v tomto kontextu. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, tímto uzavíráme rozpravu a nyní